postoupit eh, k vysvětlení hlasování. Dovolte, abych eh, dal slovo panu Mikuláškovi. Máte minutu. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, podle archivu státní správy a dostupné literatury bylo v letech 48 až 1989 komunistickým režimem na Slovensku odsouzených za údajné politické zločiny 71 168 osob. Neexistuje lepší způsob, jak uctit památku politických vězňů a vězňů svědomí, než aktivně jednat ku prospěchu rozšiřování svobody a demokracie tam, kde je považováno považována za luxus. Výzvy Evropské unie se doposud nesetkaly se žádnou reakcí. Situace politických vězňů na Kubě mě hluboce zneklidňuje a proto apeluji na Radu a komisi, aby podnikali účinná opatření potřebná k propuštění politických vězňů a zajištění práce ochránců lidských práv. Občanům Kuby, kteří usilují o transformaci Řečník byl přerušen eh, předsedou. Musím zasáhnout, omlouvám se, říká předseda, mluvíte příliš dlouho. Děkuji a nyní dávám slovo paní Kaš, panu Kašparkovi. Vážený pane předsedo, eh, já jsem hlasoval pro eh, usnesení o Kubě. Vůbec nechápu, proč evropští přátelé Fidela eh, Castra ehm, stále ještě hájí tu zbankrotovanou revoluci. Potřebujeme mít skutečně oběti, které zaplatí svým životem, abychom si uvědomili, že potřebujeme změnit situaci na Kubě. Někdy oběti eh, jsou hybateli eh, historických změn. Doufám, že tomu bude i takto eh, v tomto případě a doufám, že nebude muset další člověk zemřít, aby byla nastartovaná takováto změna. Nemohu ale přijmout to, že mnoho lidí stále ještě eh, přijímá eh, systém, tak jak existuje na Kubě, myslím si, že to je špatná solidarita. Měli bychom si pochopitelně uvědomit a zdůrazňovat, že Kuba v některých věcech byla úspěšná, ale nicméně ten celý systém takový není. Paní Maria Monič Urquiza, máte minutu. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych hovořit jménem paní Moniz a chtěl bych vysvětlit, že španělská delegace hlasovala pro eh, pozměňovací návrh 2, eh, který navrhla GUE, eh, ale my jsme vlastně tak hlasovali, protože jsme chtěli tuto věc odmítnout. Já pochopitelně nemůžeme se podepsat pod Eh, dokument, který se takovýmto způsobem eh, drží eh, jaksi od, pryč od této o toto usnesení. My jsme skutečně nebyli, nemohli souhlasit s tímto pozměňovacím návrh. Jedná se tedy ten pozměňovací návrh, který předložilo GOE. Myslíme si, že toto je, op, že toto je pozměňovací návrh, který vůbec nesouvisí s tím a není v souladu s tím, co eh, hlásá španělské předsednictví. A proto jsme odmítli tento poznávací návrh. Děkuji a teď, teď dostane slovo paní Zuzana Rojtová vážený pane předsedo bylo mi ctí dnes podpořit usnesení o vězních svědomí na kubě nejen jako poslankyni z bývalé totalitní komunistické země ale i z důvodu osobního setkání eh, s disidenty na kubě před časem zejména s lékařem darzím ferrerem který je spolu s dalšími vězněn už od července loňského roku. po svém návratu jsem informovala parlament o tristní situaci ve zdravotnictví a chci znovu zdůraznit že lidé kteří nejsou členy komunistické strany a kteří nemají dolary tak nemají přístup k lékům a právě lékař kolega darsi ferrera byl v havaně významným člověkem který pomáhal disidentům k lékům. nyní je uvězněn. jsem ráda že jsme přijali toto usnesení které je velmi silným usnesením a jasně vyzývá i evropské orgány k tomu aby pokračovaly ve svém úsilí k demokratickým změnám na kubě. děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní Rojtová. A nyní má slovo Daniel Anan, jedna minuta. Pane předsedo, kdo by si pomyslel před 20 lety, kdy eh, jsme zaznamenávali pád komunismu, že červená vlajka stále ještě bude plápolat nad Havanou a Fidel Castro bude umírat v klidu eh, eh, ve své, na svém lůžku pouze smrt, říká Thomas More, nás zbavuje tyranu. Dvě věci udržují komunistický režim při životě na Kubě. Jednak nesprávná americká blokáda, která umožňuje Castrovi a jeho režimu svalovat eh, vinu na eh, zahraniční imperialismus a nikoli na eh, nedobré hospodářství. A samozřejmě také po politika, eh, respektive vnitřní ideologie země. Domnívám se a doufám, že tento parlament dospěje a že pochopí, že studenti, kteří nosí stále trička eh, s portrétem Che Guevara, už nejsou na místě a že historie pokročila. Děkuji a nyní má slovo pan Filip Kleist, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já mám také dojem, že tento návrh usnesení je poněkud kritický ve vztahu k havanskému režimu a chci vyzvat radu, aby eh, skoncovala se snahou normalizovat vztahy eh, s Kubou a aby si uvědomila, že to je stále ještě komunistická diktatura, která pošlapává lidská práva. Eh, chtěl bych vyzvat novou představitelku evropské zahraniční politiky, aby nepostupovala a nepokračovala v tom, co zahájil pan Louis Michel eh, na Kubě, pokud je o evropskou strategii. Musí dojít tomu, k tomu, aby bylo možno vyjadřovat kritiku nad porušováním lidských práv. Je nepřijatelné, aby se Evropská unie vůbec, eh, aby jednala eh, u jednoho stolu s Kubou. Děkuji. Nyní pan Mesty. Jste prosím přítomen. Další řečníky na seznamu nemám. Myslím, že skutečně se nikdo již další nehlásil. Sul, dossier relativo alle tecnologie basse emissioni di Nyní k návrhu usnesení investice do nízkouhlíkových technologií. Pan Kadinovský. Vážený pane předsedo, když hlasu, když jsem hlasovala pro, hlasoval pro revoluci, rezoluci, tak jsem chtěl podpořit také rozvoj nízkouhlíkových technologií, protože tento plán je eh, možný realizovat eh, také anebo pouze s pomocí soukromých zdrojů, nejen veřejných. Stávající ekonomická situace v Evropě to naprosto opodstatňuje. Klimatické změny a nedostatek energetických zdrojů. Ehm, nyní máme šanci překonat krizi díky podpoře opatření namířených proti klimatickým změnám. Je to rovněž šance a příležitost pro evropské zemědělství, pro eh, venkovské oblasti, zejména s ohledem na eh, vývoj obnovitelných zelených zdrojů. Pan Březina, máte slovo. Pane předsedající, i já jsem hlasoval pro usnesení o investicích do vývoje nízkouhlíkových technologií eh, plánu SET, protože se domnívám, že se jedná o klíčový nástroj transformace unie na inovační ekonomiku schopnou dosáhnout splnění náročných cílů. považuji v tomto ohledu za nezbytné aby komise nejpozději do roku two thousand and eleven předložila v úzké spolupráci s evropskou investiční bankou souhrnný návrh nástroje investování do energie z obnovitelných zdrojů projektu energetické účinnosti a rozvoje inteligentních sítí. ruku v ruce s tím by mělo dojít k posílení úlohy e- evropské investiční banky při financování projektů v oblasti energetiky politiky zejména z projektů s vyšší mírou rizika. E, kategoricky odmítám zneužívání tématu nízkouhlíkových technologií k podpásovým ideologickým útokům na jadernou energetiku v podání kolegů z levé části politického spektra trvám na tom že jaderná energie patří mezi čisté energie přispívající k udržitelnému rozvoji. děkuji. děkuji. nyní pan mark grobarczyk. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, zkrátka nemohl podpořit tu, toto usnesení, i když je to usnesení mimořádně zásadní pro Evropskou ekonomiku, ale je potřeba, abychom si uvědomili, že eh, v tomto usnesení se hovoří o obrovské koncentraci eh, financí. To souvisí s těmi zelenými Eh, eh, sektory. To ostatně souvisí také se solidaritou se zeměmi, které eh, i nadále používají uhlí, jako je například Polsko. A pro takovéto země je velice důležité, aby ten přechod na zelenou ekonomiku byl bez jakýchkoliv problémů, protože jinak to pro nás bude znamenat ztrátu pracovních příležitostí a v době krize je to pro Polsko velice nebezpečné. Děkuji. Teď paní Sofia Alkon. Ano, je tady. Máte slovo. pane předsedo, vážení kolegové, Bouřek Cynthia se dotkla Francie eh, velmi eh, hrubě. Eh, víc jak 60 osob přišlo oživit a 100 tisíce osob museli se nášet obrovské škody. Vzhledem k tomuto dramatu musí Evropa postupovat příkladně. Právě proto jsem se osobně angažovala do přípravy tohoto usnesení a žádám Evropskou komisi, aby byla velmi eh, otevřená. My eh, očekáváme finanční podporu pro dotčené regiony prostřednictvím Fondu Solidarity EU. Musíme tento eh, dramatický vývoj také tedy zohlednit v eh, těchto podporách. Zároveň však příslušné regiony musí eh, kofinancovat určitá opatření. Příslušné žádosti o podporu však musí být podpořeny velkoryse. Eh, kromě tohoto usnesení stejně jako kolegové z naší strany se domnívám, že je nezbytné vytvořit evropskou civilní ochranu, tak aby bylo možné pomoci eh, při těchto katastrofách. Děkuji, paní Kell. Vy jste se sice nepřihlásila na seznam řečníků, ale eh, uděláme v tomto smyslu eh, výjimku. Eh, prosím však, abyste se přihlásili. Velice stručně bych pouze chtěla říct, že skutečně nastala doba, kdy musíme mít určitý dokument, který se bude zabývat jednak otázkou této energie, ale také otázkou bezpečnosti. To jsou věci, které budou souviset pochopitelně i s budoucím výzkumem, který je potřeba v této oblasti dělat tak, aby aby občané se mohli sami rozhodnout. V současné době existuje obrovská skepse v této oblasti a myslím si, že je potřeba vyjasnit eh, všechny věci, které souvisí právě eh, s touto nízkouhlíkovou eh, technologií. Já bych chtěl pogratulovat také Estonsku, Litvě a Lotyšsku k 20. výročí získání nezávislosti. Děkuji. Teď Eh, končíme dopolední zasedání a zahajujeme opět ve tři hodiny odpoledne. Eh. Ah,